So good afternoon, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Vážení eh, členové parlamentu, vážení hosté, vážení kolegové a kolegyně. Mám eh, tu skvělou příležitost vás dnes odpoledne přivítat na workshopu číslo 5 pod názvem Globální perspektiva ženské hospodářské zrovnoprávnění a cíle udržitelného rozvoje OSN. Tento workshop je spolupořádán eh, výborem FEM Evropského parlamentu, kterého jsem členem, a UN Women. Podíváme-li se na agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a cíle udržitelného rozvoje, Eh, pak se konkrétně zaměříme v tomto workshopu na cíl udržitelného rozvoje číslo 5, genderovou rovnost a eh, cíl 5. A podíváme se na to, jak ty cíle přispívají k hospodářskému zrovnoprávnění žen. Souvisí to také s, vysoký, eh, s panelem na vysoké úrovni OSN a pak také nedávno spuštěný plán UN Women co se týká rovnosti do roku 2030 a také plánu World Bank pro ženský biznis. Cílem tohoto workshopu je identifikovat konkrétní návrhy pro to, jak bychom my, parlamentáři z celého světa, jsme mohli hrát roli v implementaci cílů udržitelného rozvoje a v zajištění toho, že ženy budou plně participovat na trhu práce. Evropský parlament se zavazuje dosáhnout cílů udržitelného rozvoje. V nedávných doporučeních Evropského parlamentu ze 14. února 2017 eh, pro Radu na téma priorit pro nadcházející zasedání Komise OSN pro status žen parlament dochází k závěru, že udržitelné rozvo- udržitelný rozvoj a konkrétně cíl udržitelného rozvoje číslo 5 je dosáhnout genderové rovnosti a splnomocnit všechny ženy a dívky na celém světě. Je to samostatný cíl, to znamená, že musí být mainstreamován do celé agendy 2030 a do realizace všech cílů držitelného rozvoje. Podle eh, Evropského parlamentu je splnomocnění žen to, že jim poskytneme potřebné nástroje, aby se mohly stát hospodářsky nezávislé, aby byly zastoupeny rovně napříč společnosti, aby hrály rovnou roli ve všech sférách života a aby získali více moci ve veřejném životě, aby mohli řídit všechna rozhodnutí, která mají dopad na jejich životy. Zároveň parlament považuje za svou prioritu vývoj politik, které budou podporovat a, e, podporovat a prosazovat e, decentní pracovní podmínky pro všechny ženy. Ještě před začátkem bych vás rád upozornil na určité procedurální aspekty dnešního odpoledne. Spravodajkou e, tohoto workshopu bude paní Elana Jansson, které děkuji za, předem za odvedenou práci, pro, připraví stručnou zprávu, kde uvede závěry našeho workshopu a tyto závěry pak budou představeny zítra dopoledne. Co se týká debaty, rád bych vás všechny požádal, eh, eh, všechny ty, kteří chcete vystoupit, abyste zde uvaděčům předložili svou řečnickou kartičku, kde uvedete své jméno a parlament, ze kterého jste. A na odevzdání těch kartiček máte příštích 15, eh, příštích 15 minut a eh, poté, pokud budou další žádosti, tak eh, seznam řečníků možná budou muset uzavřít. Takže, teď bych vám rád představil naše řečníky. Nejprve je to paní Alia Eliasir, která je zástupkyní ředitele Regionální kanceláře UN Women pro Evropu a Střední Asii, děkujeme, že jste přišla. A pak bych vám rád představil pana Augusta López Clarose, ředitele eh, Global Indicators Group, eh, skupiny Světové banky z Washingtonu. Já i vám mnohokrát děkujeme, že jste dnes mezi nás přišel. V první řadě bych, bych pak chtěl dát slovo tedy paní Elie El Yassir. Děkuji vám. Děkuji za uspořádání tohoto workshopu. Děkuji i paní zpravodajce, vážení eh, parlamentáři, vážení kolegové a kolegyně. Dříve jsem eh, na, na úvod celé akce jsem mluvila o cílech udržitelného rozvoje. Jen bych chtěla vyjasnit, že než jsme je měli, tak jsme měli něco, tak jsme měli sadu osmi cílů, které byly známé jako eh, rozvojové cíle tisíciletí, které byly přijaty v roce 2000 a měly být splněny nejpozději do konce 2000, roku 2015. Ale ty eh, cíle, udržitelné cíle tisíciletí jsou jiné než ty cíle pro udržitelný rozvoj. To znamená, že ta nová agenda po nás žádá něco nového. Ty cíle tisíciletí se týkaly pouze rozvojových států, ale ty eh, cíle pro udržitelný rozvoj se týkají Eh, univerzální agendy, která zavazuje všechny státy světa. A eh, ačkoliv eh, tyto nové cíle mají samostatný cíl pro genderovou rovnost, tak ta nová agenda pro udržitelný rozvoj zahrnuje daleko silnější závazek co do dosažení rovnosti pohlaví. Tentokrát je rovnost pohlaví řešena nejen tím samostatným cílem, tedy tím cílem číslo 5, ale také v rámci všech ostatních cílů udržitelného rozvoje. Tam se očekává, že budou implementovány s, se zaměřením mimo jiné i na eh, genderovou rovnost. To znamená, eh, že ten plán do roku 2050 má zdůrazňovat, že genderová rovnost je v ústředí všech udržitelných cílů rozvoje. V letošním roce je téma eh, Mezinárodního dne žen ženy v měnícím se prostoru práce, což je stejné téma, eh, které, jak už jsem řekla, bude řešit komise pro status žen, která proběhne v New Yorku příští týden. Eh, bude to 13. až 24. března. Eh, pokud se podíváme na zprávu panelu na vysoké úrovni generálního tajemníka OSN ohledně Evrop- ženského hospodářského splnomocnění, která se jmenovala Leave No One Behind, tak identifikujeme sedm motorů Eh, tohoto zrovnoprávnění. Já už je nebudu znovu opakovat, máte je konec konců na snímku v prezentaci. Eh, jak jistě pochopíte, je zde toho hodně, co bychom měli řešit eh, v, ve světle všech těchto, všech těchto aspektů, které identifikujeme, ale já si myslím, že to už jde nad rámec tohoto workshopu, takže já zdůrazním pouze vybrané oblasti, kde pracujeme jako UN Women v souvislosti s cílem číslo 5 a propojení s cílem 1 a implementace boje s chudobou po celém světě a cíl číslo 8 prosazování inkluzivního a udržitelného hospodářského e, rozvoje, plná zaměstnanost a decentní pracovní podmínky pro všechny a pak cíl 10 redukce nerovností jak uvnitř, tak mezi zeměmi. A dotknu se dvou hlavních e, aspektů, které vyzdvihuje panel na vysoké úrovni, jednak zajištění právní ochrany a reforma diskriminačních zákonů a nařízení, a za druhé také uznání, redukování a redistribuce neplacené práce a pečovatelské práce. Začnu tím, že se vyjádřím k cíli 5.1, tedy eliminace diskriminace proti všem ženám a dívkám všude. E, tento indikátor 5.1.1 se zaměřuje na to, kde existuje právní rámec pro prosazování, vynucování, monitorování rovnosti a nediskriminace na základě pohlaví jsme přesvědčeni, že tento indikátor bude klíčovým nástrojem jak pro sledování pokroku, tak pro jeho urychlení. UN Women pracuje na, metodick, na, na metodickém rozpracování tohoto indikátoru společně s Women Business and Law týmem eh, Světové banky a sociálními institucemi, týmem OECD a jejich rozvojového centra. UN Women uspořádala v červnu loňského roku expertní workshop, kde jsme se zaměřili na obsah tohoto indikátoru, včetně mimo jiné konceptuálních základů a oblastí práva, které musíme zvážit na datové zdroje a formu sběru dat. E, proběhlo pilotní cviče, probíhá pilotní cvičení sběru dat, kde využíváme aktuální možnosti průzkumu a země z různých regionů světa byly vyzvány ke spolupráci na tomto pilotním sběru dat. Jak už tady zaznělo, a v rámci globální snahy o dosažení agendy 2030 pro udržitelný rozvoj UN Women a Interparlamentní unie a Equality Now právě spustili plán pro substantivní rovnost do roku 2030. Chceme prosazovat globální multisektorální partnerství mezi mezinárodními regionálními organizacemi, vládami, parlamenty a občanskou společností a chceme rušit nebo pozměňovat diskriminační zákony a implementovat legislativní reformy, které budou zakotveny v genderové rovnosti a mezinárodních lidských právech. Rovněž bych vám ráda řekla o jednom dalším inovativním programu UN Women, který implementujeme na západním Balkáně, ten se jmenuje Gender Equality Facility to cílí na zajištění toho, aby gender byl mainstreamován i v rámci procesu předstoupení k EU a aby evropské aký genderové rovnosti bylo úspěšně transponováno, aby se zajistilo rovnější socioekonomické e, začlenění žen a dívek, stejně tak jako mužů a chlapců. Ve většině e, evropských členských států jsou opatření zákona instituce, které bojují proti diskriminaci žen a je velice důležité, aby země jihovýchodní Evropy tedy vyjednávali přistoupení k EU a podnikali reformy, ale aby také přejímali tyto reformy právo a politiku a instituce, aby prosazovali genderovou rovnost. Toho chceme dosáhnout prostřednictvím to, této facility pro genderovou rovnost. Přijímání zákonů samozřejmě nestačí, je potřeba je také implementovat a pak také příslušně vynucovat. Pan Augusto Lověv Klaros Eh, se kterým mám tu čest dnes sdílet tento panel, vás bude informovat o dalších právních překážkách, kterým ženy čelí, co se týká jejich hospodářského splnomocnění, proto to nechám na něm, aby zaběhl do podrobností. Ale ale chci říct, že doufám, že tyto iniciativy urychlí postup našich prací v této oblasti a tedy, že do roku 2030 dosáhneme našeho cíle v tom smyslu, že nebudeme mít žádnou zemi, která bude mít legislativu, která by diskriminovala ženy tak, abychom eh, angažovali více žen do politické, sociální, hospodářské arény života, je zásadní, abychom řešili strukturální a institucionální bariéry. Zejména prostřednictvím toho, že odemkneme rozpočty a fiskální politiku, abychom zajistili, že tyto budou fungovat eh, ku prospěchu všech skupin žen, dívek, chlapců, mužů a to rovným a udržitelným způsobem. Odhaduje se, na základě toho, co jsme už dnes diskutovali, že náklady pro globální ekonomiku v důsledku diskriminačních sociálních institucí a násilí páchaného na ženách je více než 11 bilionů euro každý rok. V UN Women pracujeme na regionální i státní úrovni, na intervencích, na rozpočtování citlivé vůči genderu, kde umožňujeme transfer znalostí a dovedností napříč zeměmi. Tyto výměny probíhají i mimo jiné uvnitř EU. Tato práce už přináší důležité výsledky. Například eh, výsledkem pětiletých investicí UN Women do genderově reaktivního rozpočtování v eurozóně eh, bylo odemknuto 61 milionů euro v národních rozpočtech na financování právě genderové rovnosti a splnomocnění žen. V roce 2017 se očekává, že se to navýší až na 85 milionů euro. UN Women a regionální kancelář pro Evropu a centrální Asii, kde pracuji, je přesvědčena, že transformativní financování je klíčem pro dosažení udržitelných cílů rozvoje. Má totiž potenciál ehm, řešit e, obavy politických vůdců v oblasti hospodářské nejistoty a zároveň je to zakotveno v principech nediskriminace, participace a rovnosti. Náš přístup podtrhává, že Gender to, není, to nejsou jen ženy, dívky, muži a chlapci. Řešíme také intersexuální podstatu e, diskriminace. Stejně tak jako Věk může znamenat diskriminaci nebo diferenciaci mezi segmenty populace. Stejně tak to může být socioekonomický status, postižení, geografická lokalita, etnicita a tak dále. Eh, práce UN Women o transformativním financování eh, je o tom, že nikoho nenecháme pozadu. Eh, uvědomujeme si, že redukce a redistribuce neplacené práce a pečovatelské práce se také identifikuje jako jeden z těch sedmi motorů hospodářského splnomocnění žen panelem na vysoké úrovni. A je to, je to tak, eh, cíl udržitelného rozvoje ohledně rovnosti a splnomocnění žen eh, stanovuje jako jeden ze svých devíti cílů to, že musíme uznat a začít eh, ohodnocovat neplacenou a domácí práci tím, že budeme poskytovat veřejné služby, infrastrukturu a politiku sociálního zajištění a budeme náležitě propagovat sdílení odpovědnosti v rámci domácnosti a rodiny. Ženy provádějí alespoň dva a půlkrát více neplacené pečovatelské a domácí práce než muži. Neplacená práce, respektive její zátěž na ženy, je největší překážkou pro jejich participaci na trhu práce eh, s rovným způsobem s muži. Ženy pracují velmi dlouho, mají dlouhou pracovní dobu a v regionu, kde pracuji já, vykonávají až 57% veškeré práce v Albánii a 55% veškeré práce v Turecku. V oblasti Evropy a centrální Asie, kterou pokrývá programovací práce UN Women, už se soustředíme na domácí práce a neplacené práce žen. Eh, hovoříme o tom jako o ekonomice pečovatelství, která je v posledních letech stále důležitější. Stále více lidí chápe, že disproporční podíl eh, neplacené pečovatelské práce pro ženy představuje kritickou překážku pro jejich zaměstnanost a hospodářské splnomocnění. Nové výzkumy ukazují, že investice do infrastruktury pro sociální péči, která se zaměří na veřejně poskytovanou, poskytované služby sociální péče pro děti, nemocné osoby, e, seniory a handicapované osoby, přináší několikanásobné hospodářské výhody. A to i v rámci přetrvávajícího úsporného období. Vytváří to nová pracovní místa pro ženy a muže a propaguje inkluzivní růst a redukuje genderové nerovnosti a prosazuje lidský rozvoj. Rozšíření sociální péče je tak nyní strategie, kterou doufáme přijme více států v rámci dosahování několika různých cílů udržitelného rozvoje. Rozšířování sociální péče je propojeno s makroekonomickou fiskální politikou, která, prosazuje, která umožňuje jak eh, splnomocnění žen na poli hospodářském, tak eh, to umožňuje inkluzivní růst v zemích. Panel na vysoké úrovni OSN na téma eh, hospodářského spolnomocní žen vydá druhou zprávu během následujícího zasedání Komise pro status žen. V rámci všech konzultací, které proběhly při přípravě první i druhé zprávy, včetně technické konzultace, která proběhla zde v Bruselu, došlo k hm, horizontální dohodě v tom smyslu, že makroekonomická politika není genderově neutrální a že je potřeba přijmout eh, genderově citlivou hm, hospodářskou politiku, obecně konkrétně makroekonomickou politiku. UN Women doufá, že budeme moci přispívat k těmto snahám tím, že budeme provádět komplexní výzkum a budeme spolupracovat s konferencí OSN pro obchod a rozvoj, tak abychom mohli provádět informovaná rozhodnutí v oblasti makroekonomické politiky. To zní velice technokraticky, ale genderově reaktivní financování a genderově citlivá makroekonomická politika jsou skutečné katalyzátory pro hospodářské splnomocnění žen. Tím, že budeme zavádět takováto politická opatření, můžeme na úrovni vlád udělat obrovské skoky vpřed eh, za dosahováním genderové rovnosti. A parlamentáři zde hrají velice důležitou roli. Podle studie právě vydané Evropským institutem pro rovnost pohlaví, tak pouze v Evropské unii eh, zlepšení genderové rovnosti by vygenerovaly až 10,5 Eh, milionu dodatečných pracovních míst v EU do roku 2050 a zhruba 70 těchto pracovních míst by mohly obsadit ženy. Eh, míra zaměstnanosti EU by tak dosáhla téměř 80% a HDP per capita v EU eh, by rovněž byl významně ovlivněn, mohl by se zvýšit do roku 2050 až 60 Chceme-li se podívat po konkrétních řešeních, jak dosáhnout hospodářského splnomocnění žen, tak vidíme, že prostředky už máme k dispozici. Eh, už máme pouze 13 let na eliminaci genderových nerovností, pakliže chceme eh, splnit cíle agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030. A proto je nutné formovat partnerství a to bezodkladně, abychom začali u tuto důležitou práci plnit. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you very much. Děkuji, paní El Jasir za vaše vystoupení a nyní předám slovo panu Lopezi Klarosovi, prosím. Děkuji, dámy a pánové. Je mi potěšením, že zde dnes s vámi mohu být, abychom diskutovali o tomto velmi důležitém tématu. Ve Světové bance už několik let máme velmi zajímavý projekt. Díváme se na zákon ve 173 zemích a snažíme se zjistit, jakým způsobem se ten zákon používá k diskriminaci vůči ženám. Díváme se na ústavu, na rodinné právo, občanský zákonník a na celou řadu právních nástrojů. A čteme ty zákony, abychom identifikovali, jakým způsobem se zákony využívají k diskriminaci žen, aby se omezili jejich možnosti, které mají dostupné v globální ekonomice, aby se znevýhodnili jistým způsobem, aby nemohli přinést plný příspěvek k prosperitě hospodářskému růstu. Ještě před vytvořením tohoto projektu, který nese název Women Business into Law, jsme zjistili, že třeba v některých zemích eh, zákon dává kontrolu nad eh, majetkem, nad rodinným majetkem mužům. Tím pádem ženy nemají přístup k financování. To je fakt, který je už eh, roky znám. Víme, že v některých zemích je zákon používán k tomu, aby se omezovaly schopnosti žen přijímat rozhodnutí a jejich mobilita. Víme, že existuje celá řada omezení pokud jde o pracovní dobu a také průmyslová odvětví, kde mohou ženy pracovat. Za chvíli uvedu pár příkladů. A to vše samozřejmě přispívá k velkým platovým nerovnostem mezi ženami a muži. Před několika lety jsme tedy začali pokládat celou řadu otázek a hledat na ně odpovědi v zákonech v těch 173 zemích. Může žena dostat práci stejným způsobem jako muž? může si zaregistrovat podnikání stejně jako její muž, může dostat eh, občanský průkaz, může cestovat stejně se stejnou svobodou jako muž, má stejná práva, pokud je o majetek, omezuje zákon nějakým způsobem eh, práci, kterou může vykonávat, nebo průmyslové odvětví, ve které může pracovat. Jsou zde trestní sankce, pokud jde o domácí násilí nebo obtěžování na pracovišti a tak dále. Uvidíte, nebo vidíte, jakým způsobem se ptáme. Vytvořili jsme tedy širokou databázi a já v následujících minutách uvedu ty nejzajímavější nástroje nebo závěry, které jsme vyvodili ze zprávy z roku 2016. První zjištění je, že pouze 18 ze 173 zemí Zákonem žádným způsobem ženy neomezuje a je v podstatě neutrální, pokud je otázky pohlaví. Jinými slovy, v 90% zemí jsme objevili alespoň jeden, jednu, jedno, někdy více, někdy třeba 25 omezení, které tento zákon zavádí. Mnohé země říkají, že žádné omezení nemají. Je ale pravda, že máme takové země, jako je Nizozemsko a Nový Zéland nebo Španělsko, kde jsou zákony genderově neutrální, ale pak máme takové země, jako je Peru a Arménie a Jižní Afrika, Dominikánská republika. To nás vede k tomu prvnímu zjištění, že příjem na hlavu není dostačujícím vodítkem k tomu, abychom mohli usuzovat na to, zda zákon omezuje ženy nebo ne. Země mohou ještě dříve, než dosáhnou velkého příjmu na hlavu, mohou vytvořit právní rámec, který bude spravedlivý vůči ženám. Vzhledem k tomu, že můžeme vypočítat, spočítat ten počet omezení, které zákon uvaluje na ženy, a máme 30 zemí ve světě, kde máme 10 či více takovýchto omezení, především v subsaharské Africe a na Blízkém východě a v Africe, tak to můžeme uvést do souvislosti s dalšími zajímavými proměnými v ekonomice. Například, čím větší počet omezení je identifikováno v zemi, v jejich zákonech, tak tím nižší je zapojení žen na pracovní trh. A to je post, pochopitelné, protože ta omezení ženy velmi odrazují a také snižují jejich schopnost dostat se vůbec na trh práce. Čím více těchto omezení tím méně tedy ženy podnikají, tím větší jsou platové nerovnosti. A já si myslím, co je další zajímavá věc, čím více tam je omezení, tak tím je nižší poměr dívek ve středním vzdělávání. Takže už velmi brzy se dívky uvědomí, že Vzhledem k tomu, že jejich matka nepracuje, tak eh, jsou velmi nízké šance, že ona bude pracovat, i když získá vzdělání a tím pádem dívky odcházejí už ze středních škol. Další dva nebo tři pohledy, o které bych se s vámi rád podělil. V mnoha částech světa země mají velký počet omezení, pokud jde o jisté profese. Já jsem byl v Moskvě zhruba před rokem v Dubnu a setkal jsem se s vicepremiérem, který je pověřen ekonomickou politikou a on na konci našeho setkání se na mě obrátil a říká, pane López Klarosi, co ještě můžeme udělat v Rusku, abychom vytvořili lepší podnikání pro podnikatelské prostředí, abychom zlepšili produktivitu. A já mu říkám, pane vicepremiére, a co třeba odstranit těch 456 profesí, které nemohou eh, v Ruské federaci vykonávat ženy. A on se na mě podíval spíše překvapeně než šokovaně. A to, že jsem řekl 456, znamenalo, že jsem měl před sebou seznam, ze kterého jsem byl ochoten citovat a udělal jsem to, protože on se mě na to zeptal. To samozřejmě podkopává konkurenceschopnost, produktivitu, odrazuje to ženy od vstupu na trh práce, vyvolává to platové nerovnosti a vůbec to má další negativní dopady na hospodářskou prosperitu. Před několika lety jsme v tomto projektu začali kompilovat data ohledně násilí na ženách a sexuálního obtěžování. To, co vyplynulo z analýzy těchto dat, je opravdu pozoruhodné. Když rozdělíte země na ty, kde existuje legislativa, která chrání ženy před domácím násilím a na země, které takovouto legislativu nemají, jako je Rusko, Irán, Egypt a tak dále, ukazuje se, že průměrná očekávaná délka života žen je vyšší v těch zemích, eh, které mají legislativu chránící ženy proti násilí. A to je velmi zajímavé. To je velmi, řekl bych, eh, nedávná záležitost. Stačí se vrátit do 90. let, 25 20 let dozadu. A jen hrstka zemí měla takovou tu legislativu. Od té doby velmi vzrostl počet těchto zemí. Teď je 127 zemí, které má takovouto legislativu. My jsme s kolegy v bance provedli studii, která se dívá na to, jakou předčasnou úmrtnost jsme měli v těch 50-60 letech, zda to tedy souviselo s nedostatkem právní ochrany žen před domácím násilím. A čísla, která z toho vyplnula, jsou opravdu znepokojivá. Miliony žen v uplynulých, eh, řekněme, 100 letech zemřely předčasně právě kvůli neexistenci této právní ochrany. Dnes je vedena velmi aktivní debata, velmi intenzivní debata o celé otázce nerovností. Je zde takový náhled, že nerovnosti jsou mimo kontrolu, že všechny indikátory, na které se díváme, svědčí o nerovnosti mezi zeměmi v rámci jednotlivých zemí. Ty trendy jdou opačným směrem, než bychom chtěli. Poukazují na koncentraci bohatství v úzkém okruhu. A je zajímavé, že z těch eh, dat Women Business in the Law vyplývá, že tam, kde jsou eh, takové motivace nebo pobídky pro ženy, aby mohly pracovat, například eh, otcovská dovolená nebo penalizace zemí, které znesnadňují Eh, že nám eh, možnost eh, pracovat, když se rozhodnou mít rodinu, tak tam je nižší úroveň nerovnosti. My máme velmi málo politických předpisů, politických receptů na to, co můžeme udělat, abychom tyto nerovnosti odstranili. Můžeme že nám usnadnit přístup k práci, můžeme odstranit jistá omezení a tak budeme mít silný nástroj k tomu, aby ženy vstoupily na trh práce a to bude mít všechny ty pozitivní dopady, které jsou opravdu četné a které tady nemám čas eh, všechny vyjmenovávat. Mohl bych toho říci ještě mnohem více, ale na závěr dovolte dvě poznámky. Existence těchto dat svědčí o tom, že ve světě dochází ke změnám, k reformám. 95 reform jsme napočítali za poslední rok v 64 zemích. To znamená, že se odstraňují jistá omezení ze zákonu, které jsme identifikovali v našich zprávách. A to je pozbudivé. Čím dál více zemí se na nás obrací s tím, že chtějí novelizovat svou legislativu, anebo nám hlásí, že upravili svůj občanský zákonník nebo ústavu, aby poskytli větší ochranu a aby odstranili diskriminaci. A to je povzbudivé. Tak se bude svět měnit a tak pomalu trošičku přispějeme k tomu, abychom vytvořili rovnější, spravedlivější rámec pro muže a ženy. Další věc souhlasí s tím, že genderová rovnost není hra s nulovým výsledkem. Neznamená to ztrátu pro muže. Genderová rovnost je o tom, že se dosáhne jistého bodu ve vývoji lidstva, kdy to, zda jste chlapec nebo dívka, už nebude žádným způsobem determinovat vaše příležitosti. Na závěr bych se s vámi rád podělil o to, co si myslím, že je velmi zajímavý citát. My tu genderovou nerovnost vnímáme často z hlediska lidských práv, což jistě je pravda. My často si uvědomujeme, že to má i ekonomickou perspektivu. Je to špatné pro ekonomiku, je to špatné pro produktivitu, pro lidskou prosperitu, ale genderová nerovnost má také morální a etickou dimenzi. A na závěr bych se s vámi rád podělil o krátký citát, který velmi výmluvě osvětluje tento princip. Toto bylo řečeno v Paříži v roce 1912 bahajským vůdcem. Když se ženám bude bránit v dosažení jejich nejvyšších možností, tak muži nebudou schopni dosáhnout velikosti, které by dosáhnout mohli. Děkuji. So thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Lopezi Klarosi. A nyní mají příležitost eh, zde přítomní v sále. Máme sedm požadavků na řečnickou dobu. Já ten seznam už nyní uzavřu, protože času nemáme na zbyt a obracím se na tazatele, aby se omezili na dvě minuty. Jako první paní Stampuli z řecké sněmovny. Děkuji, pane předsedo. Řecká legislativa do roku 2012 přijalo ustanovení týkající se nerovnosti žen a boje s všemi podobami diskriminace na pracovišti, případně na pracovním trhu. Zároveň v Řecku byly zavedeny předpisy a právní úprava trestající eh, obtěžování na pracovišti, což je výsledek i určitého hnutí mezi Eh, řeckými eh, zaměstnanci už od 80. let. Avšak v současné době je v Řecku obtížná situace na pracovním trhu rovněž i z důvodu zadluženosti. A nezaměstnanost mezi ženami je navíc signifikantně vyšší než mezi muži, což znamená, že se situace žen spíše zhoršuje, než aby se měla zlepšovat. V letech 2015 až 16 už naopak nabírá tempo i růst nezaměstnanosti mezi muži. Máme programy, které se snaží zlepšovat osudy žen, jde o zapojení žen, profesní zapojení, zapojení rovněž na pracovním trhu žen matek. Další věc je podpora žen, které jsou snad družstevnicemi, které jsou zemědělci. Další oblast, kde se snažíme ženy podporovat, je v informatice, v podnikatelství. Tam vidíme takový důsledný, i když spíše skromný růst z roku na rok. Zejména u startupu. Stále ještě máme velkou propast mezi muže a ženami, co se týče platů a to pak znamená i rozdíly v důchodech. A v tom novém důchodovém režimu jsou ty rozdíly ještě výraznější. Práce v domácnosti, péče o domácnost se nezohledňuje a často je tomu tak, že ženy právě pečují o třetí osoby a to se nikde neregistruje nikde se o tom v podstatě neví. Velice často se péči o, zama, o domácnost zabývají i emigrant, emigrantky a zatím se nepodařilo přijít s žádným právním rámcem pro tuto záležitost. Děkuji, říká předseda jako další paní Dobrávka Filipovsky. Hvala lepo. Veoma je važno da se ekonomsko osnaživanje žen. Děkuji u, u svakoj zemlji. Želela jsem sa vama... Děkuji. Já jsem se s vámi chtěla jen eh, podělit eh, o některé příklady správné praxe v mé zemi, v Srbsku. Srbská vláda minulý rok vyhlásila jako rok ženského podnikání a věnovala milion euro na rozvoj ženského podnikání. Já jsem velmi hrdá na genderovou dimenzi rozpočtu na rok 2016. Cílem bylo, aby rozpočtové nástroje byly lépe rozděleny mezi muži a ženami. Pokud jde o parlamentní sítě žen v Srbsku, která je velmi aktivní, tak my jsme eh, navrhli, aby každý rok byl parlamentu předložen takový výpis, taková zpráva v rámci zákona o genderovém rozpočtování. Tím se podporuje Eh, rovnost mezi muži a ženami. My jsme jediná země západního Balkánu, která zavedla tento index. Máme také statistické analýzy v této oblasti. Samozřejmě jsme konfrontováni s problémy, jimž čelí i ženy v celé řadě jiných zemí ve světě. Především eh, řekněme, trvalost eh, soukromých firm nebo to, že máme velmi málo žen, které jsou eh, majitelkami svých firm. Tam ještě můžeme na tom hodně pracovat. A paní Aristido, jako další řečnice, prosím. Στην περίπτωση της Κύπρου, το στρατηγικό σχέδιο για την ισότητα των φύλων... Děkuji. Strategický plán eh, k genderové rovnosti znamená, že máme konkrétní cíle, v jejich rámci chceme eh, podporovat i hospodářství, účast žen v ekonomice naší země, jako žen podnikatelek, snižování nezaměstnanosti mezi ženami a snažíme se podporovat i rovnováhu mezi eh, soukromým životem a pracovním životem. V roce 2015 jsme zavedli na Kypru program, který se zabývá zbližováním platu mezi pohlavími. Začalo to vlastně už v roce 2010 jako první bod, to byly mechanismy eh, kontroly a dozoru, pak modifikace kolektivních smluv například na pracovním trhu a i další řešení, které mělo za úkol podporovat podnikatelky, ženy. My máme na Kypru zvláštní středisko, které skýtá ženám podporu a snaží se jim usnadnit přístup na pracovní trh. Například se zabývá tím, aby se posílila genderová rovnost na pracovním trhu. Určitého pokroku jsme sice už dosáhli, přesto však ženy narážejí na určité obtíže. A zde je nutné, aby právě povinnosti, co se týče péče o domácnost, se eh, rozdělovaly spravedlivěji mezi muže a ženu, ale to se nedá vyřešit eh, ze dne na den právní cestou. Tady se do toho musí vložit všechny instituce a musí se rodinám umožnit podmínky, aby tato rovnováha mohla nastat. A i politici zde musí se hrát určitou úlohu. Děkuji, říká předseda jako další. Paní Smilide Milson má slovo. Děkuji. Já mám otázku na paní Aliasir. Týká se to jednoho aspektu udržitelných eh, cílů a eh, zejména v oblasti zdraví matky, kde se musíme zabývat eh, přístupem k službám v oblasti sexuálních a reproduktivních zdravotních služeb. V USA se zavedla takzvaná globální zlaté pravidlo, které upírá eh, finance klinikám eh, pro plánování rodiny a neumožňuje ženám eh, například potrat. Moje otázka je, široce pojato. Vidíte nějaké podobné jevy a když se snaží um, určité síly na globální úrovni zavést eh, takovéto umlčující um, principy, myslíte si, že to bude mít dopad na hospodářství, na fungování žen v rozvoji ekonomiky těchto zemí? Děkuji. Jako další paní Jozlova. Uh, from Ukraine. Z Ukrajiny. Suslova. A, Suslova. Skutečná rovnost na Ukrajině to je něco, čeho jsme zatím u nás nedosáhli. Stále ještě existují obrovské rozdíly mezi muži a ženami v mnoha oblastech, v podstatě ve všech oblastech a odvětvích našeho hospodářství. Jednak máme propast v platech, přístup k manažerským postům a rozdíly platové jsou opravdu pozoruhodné například na Ukrajině v současné době obnáší 30 Jedním z důvodů takového nehodu je růst eh, v podstatě profesního apartheidu. Mnohé profese jsou stále ještě vnímány jako ať už typicky ženské nebo typicky mužské. Ženy rovněž patří k těm, které jsou uh, propouštěny. V první řadě 30 sdělení týkajících se volných pracovních míst stále ještě žádají, aby kandidát byl například muž, který zároveň plní určitá věková kritéria. Ono často, když se přihlásí žena, tak se jí eh, jo, zda například počítá s tím, že otěhotní, že chce založit rodinu a tak dále. A ještě se chci zmínit o jednom aspektu. Ukrajinské zákony ženám neumožňují pracovat v určitých povoláních. Přes 450 takovýchto povolání existuje a to vůbec nechrání ženy. Právě naopak jedná se o diskriminaci. Máme rovněž omezení týkající se nočních směn, práce eh, v svácích a omezení přístupu tímto způsobem omezení přístupu na pracovní trh jako takový. Rádi bychom viděli určitě tato v podstatě pouze fiktivní ochrana opatření eh, aby zmizela, protože ona naopak omezují přístup žen na pracovní trh. Rovněž to má vliv na výpočet eh, penzí u těchto žen. Rádi bychom, aby se zvýšil eh, poměr žen podnikatelek a u rovnosti pohlaví se budeme letos zabývat těmito tématy. Genderovým mainstreamováním, který se budeme snažit prosazovat ve všech průmyslových a odvětvových strategiích na Ukrajině. Zabýváme se rovněž zlepšováním situace v těch zranitelných eh, skupinách obyvatelstva, například vnitřně přesídlených, eh, romských komunitách, eh, ženách starší generace. To jsou vše skupiny obyvatelstva, na které krize na Ukrajině dopadá mnohem tvrději a rovněž i ozbrojený konflikt na ně dopadá. Tam jsou lidé často diskriminováni na více způsobů. Dále bych se chtěla zmínit, že e, cíle udržitelného rozvoje budou sehrávat klíčovou úlohu. Děkuji, říká předseda, máme už jenom 15 minut, takže prosím zkraťte e, své příspěvky. Jako další paní Pitiky z Kosova. Faleminderit. Eh, republika Kosovo është një vend i ri, një shtet i ri dhe Děkuji. Eh, Kosovská republika je mladá země, stojí před celou řadu výzev eh, co do pozice žen a proto je naprosto zásadní, abychom hovodili i o takzvaném empowermentu žen. Hovoříme-li o číslech, tak je to 11% žen, Eh, které vlastní nějakou firmu, a to zejména v sektoru služeb, eh, jsou to firmy s malým počtem zaměstnanců a velké firmy jsou vždy řízeny muži. Naše tržní ekonomika je mladá a tak podnikatelství je v podstatě nedostupné. Vypadá to, že zatím nemáme možnost tento trh využívat. Je to zdroj, který se nevyužívá plně. Evropská unie nás konzistentně žádá, abychom zvýšili participaci žen i v rámci dota- eh, dotací a tak dále, ale participace žen na klíčových oblastech biznisu je nadále velice malá. Korupce, nedostatek konkurence, nedostatek přístupu k financím a tak dále. To jsou i nadále vážné překážky. Pouze 8% žen eh, v dnešní době dědí nějakou nemovitost. My jsme přijali zákon o genderové rovnosti a máme agenturu pro genderovou rovnost, eh, která přijala administrativní předpis, který v roce 2014 znamenal, že 650 rodin mohlo zaregistrovat jaksi společné vlastnictví nemovitostí, což je pozitivní vývoj. Nicméně eh, i nadále jsme velice omezeni co do zajištění přístupu k podnikatelství eh, ze strany žen. Eh, bylo dokázáno celosvětově, že investice do žen je velice výhodná a přináší pozitiva. Děkuji, teď má slovo paní Kesir z Turecka. E, e, Díky, pane předsedo, vážení účastníci. Eh, chci si vzít slovo, abych mluvila o několika důležitých bodech. Splnomocnění žen eh, má klíčovou složku a to je vzdělávání žen. Tak to vidíme my v Turecku. Eh, u nás máme povinné 12-leté vzdělávání pro každého občana Turecka. Ve všech 81 provinciích v Turecku máme univerzity a otevření všech těch univerzit a vzdělávacích institucí e, znamená, že můžeme říci, že jsme navýšili počet studentek v Turecku a to naopak zvýšilo míru zaměstnanosti mezi ženami. Ta dnes činí nějakých 70%. Rovněž jsme podnikli další opatření. E, stát pomáhá ženám platit e, pět let e, sociální pojištění. Ženy za to nemusí vůbec nic doplácet. Máme zvláštní pobídky, zejména pro chudé dívky, dívky z chudých rodin. Stát jim pomáhá posílat e, dcery do školy a to bezplatně. Snažíme se pomáhat rodinám, zejména starším ženám, tím, že zavádíme různé pobídky a dotace ze strany státu a e, pomáháme i ženám, které provádějí neplacenou domácí práci. Ty teď podléhají jiným legislativním nástrojům. Poslední dva roky e, ženy, které pomáhají v domácnostech s úklidem, jsou například nově chráněny zákonem. Rovněž vypracováváme další právní nástroje, v rámci kterých incentivizujeme podnikatelství mezi ženami. Zavádíme nové zákony, a to nám pomáhá, pomáhá to ženám, získat eh, více půjček z bank. A co je ještě důležitější, rovná odměna, stejná odměna za stejnou práci, to je princip, který byl zakotvený i v tureckém právu. Eh, pozitivní diskriminace, to je další důležitý aspekt zakotvený v právu. Flexibilní pracovní doba, to je další oblast, kde provádíme velice důležitou práci v Turecku. Podnikli jsme v tomto eh, ohledu právní kroky a v parlamentu byl schválen příslušný zákon, ale já si myslím, že se nejdříve musí změnit způsob přemýšlení. Teprve poté ten zákon může být v praxi implementován. Děkuji. Eh, děkuji. A jako poslední paní Jones z Tuniska. Bonjour. C'est Lilia Younes du Parlement tunisien. Celia Younes z tuniského parlamentu. Jsem velmi ráda, že jsem tady, že mohu hovořit o problému, který se dotýká všech žen. Moje Tunisko je malá země na severu Afriky. Vždycky bylo známo silou svých žen. Vždycky jsme měli ženy, které hodně pracovaly, které hodně Tunisku dali. Už více než 50 let eh, pracujeme na zákonech, na zákonech, eh, které povzbuzují ženy. A přesto, přesto bych nemohla říci, že ženy mají svá práva v Tunisku a že uplatňování těchto zákonů skutečně v terénu existuje. Takže podle mě, jako pro poslankyni, skutečně je zde rozdíl mezi zákony a uplatňováním zákonů v praxi. A v tom právě spočívá moje otázka. Jak prosadit uplatňování, dodržování těchto zákonů, aby ženy měly svá práva? Svá práva na nezávislost, na zdravotnictví, na vzdělávání a tak dále, abychom měli vyváženou společnost, emancipovanou společnost, řekněme. Uvedu typický příklad, který existuje v mé zemi. Naše zemědělství spočívá na ženách. Ženy tam pracují. Ženy jsou na polích. V parlamentu jsme před více než rokem přijali zákon o rovných platech a o sociálním zabezpečení, protože tyto ženy často pracovaly za platy, které byly o 50% nižší než odměny mužů a neměly žádné sociální pojištění. A přesto tento zákon není v praxi dodržován a to k dnešnímu dni. Takže jak skutečně ve skutečnosti, v realitě, v terénu prosadit tento zákon? Já nevím, jak můžeme si vynutit uplatňování, dodržování tohoto zákona, protože tyto zákony přinesou změnu smýšlení. A teď už se dostávám k závěru, že nestačí zákony, je třeba změnit smýšlení. A to si myslím, že je základ, to je ten skutečný problém. Zákony existují, politiky také, v parlamentu my jako ženy jsme zastoupeny více, z více než 35%. Pokud jde o vzdělávání, tak více než 65% vzdělaných, eh, diplomovaných eh, studentů jsou ženy, ale v reálu to vypadá úplně jinak. Děkuji, děkuji za všechna tato vystoupení. Tady nebyla vůbec žádná genderová vyváženost, ale tak to prostě dneska je. A teď bych rád dal zpátky slovo našim panelistům a prosím je, aby byli opravdu struční, protože máme jen pět minut. Prosím, paní Aliasir. Já se pokusím být skutečně stručná. Určitě nemůžeme teď reagovat na všechny otázky a komentáře, které zde zazněly, ale musím říci, že je opravdu povzbudivé slyšet eh, z vaší strany podporu a slyšet také, že je třeba dělat eh, genderové rozpočtování, dát k těm plánům, které máme, také peníze. Určitě podporujeme to, že potřebujeme zákony a politiky. A k tomu ještě dvě další poznámky. K tomu, co zde říkala řecká poslankyně ohledně výzev, aby byla zachována genderová vyváženost ve velmi obtížném politickém prostředí. A právě o tom hovoříme. To není jen otázka jedné země, jde o všechny země. Tam musíme se znovu zamyslet nad makroekonomickými a fiskálními politikami nejen v těch zemích, které přijímají podporu, ale také v těch zemích, které podporu poskytují. I Mezinárodní měnový fond se na to teď dívá jiným způsobem, protože vidí, že ty existující politiky zachovávají nerovnost. Takže si myslím, že je to kolektivní úsilí. A konečně, pokud jde o tu velmi zajímavou otázku ohledně přístupu eh, ke zdravotní péči z hlediska sexuálního a reprodukčního zdraví, tak tady k tomu bych eh, měla takový širší komentář. Kolega se toho dotknul. Ano, genderová rovnost má ekonomický smysl a statistiky, které jsem vám poskytla z EU, o tom jasně svědčí. Investujte do genderové rovnosti, protože to přinese ekonomické výhody, ale nesmíme zapomínat, že je to věc založená na právech a ten rámec práv už existuje. Členské státy se na tom dohodly. Máme normativní rámec, který musíme dodržet. To je naše kolektivní zodpovědnost. I cíle udržitelného rozvoje nasazují laťku vysoko. A pokud o tu otázku, zda zde byl udělán krok zpět, bohužel stoude, jsou zde tendence tímto směrem. Slyšíme od eh, obhájců genderové rovnosti, ať už jsou třeba ve vládě nebo v občanské společnosti, že místo toho, aby se snažili prosadit větší práva, tak se snaží jen zachovat stávající situaci. Bohužel taková je realita a musíme si dát vždycky velký pozor na to, jakým způsobem vystupujeme my. Můžeme hovořit o ekonomické účinnosti, pokud to bude ten přesvědčivý argument, ale nikdy nesmíme zapomínat, že je to založeno na právech. Děkuji. Děkuji, pan López Klaros. Existuje spousta literatury na téma propojení mezi ekonomickým rozvojem a prosperitou na jedné straně a omezením žen, především eh, jejich eh, sexuálních a reprodukčních práv. Já teď nemám čas eh, citovat z této literatury, ale uvedu jen pár příkladů. Víme, že když se přesunujeme do světa, kde jsou nižší rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen, tak eh, tam ženy mohou přispívat k příjmu rodiny, protože jsou vzdělané, protože jsou zaměstnané a mají také větší slovo v rodině. Tím eh, se více spoří, více se investuje do zdraví dětí, do jejich vzdělávání, prostě tím se zlepšuje lidský kapitál příští generace. Takže když říkáme, že genderová rovnost je dobrá z hlediska ekonomiky, to není dogma, které jsme si vynalezli, vymysleli pro svůj prospěch, eh, ale má to hluboké kořeny ve zkušenosti zemí. Konečně, protože máme málo času, bych rád reagoval na to, co zde říkala ukrajinská zástupkyně. Stejně jako v Rusku, i na Ukrajině je spousta zakázaných profesí, které ženy nemohou vykonávat. Má zkušenost ta zjednání s úředníky z těchto zemí je, že oni mají často takový ochranný přístup. Oni prý zavedli tato omezení aby ženy chránili. Ale já vám kladu následující otázku. Jakým způsobem jsou řidičky metra v Moskvě chráněny? Je to těžké řídit metro v Moskvě, tuto tak sofistikovanou infrastrukturu? Ne, vůbec ne. Nicméně toto už je tam, toto omezení asi spousty desetiletí a pořád se prosazuje muži totiž vytvářejí ta pravidla, tato nesmyslná, tyto nesmyslné zákony. A tyto změny přijdou, když ženy budou mít politickou zodpovědnost, když budou více zapojeny, když jejich eh, podíl eh, v parlamentu vzroste z těch současných 20 na 50 Děkuji a tím jsme se tedy dostali k závěru našeho workshopu. Dovolte jen, abych navázal na dvě jednoduché, ale velmi plodné myšlenky, které zde zazněly. První je ta, že nebudeme mít udržitelný rozvoj a tím pádem sociální spravedlnost bez rovnosti mezi pohlavími a nebudeme mít rovnost mezi pohlavími, pokud ženy nebudou ekonomicky zrovnoprávněny. Protože, jak to tady zaznělo, Splnomocnění žen z ekonomického hlediska je hnací silou inkluzivního růstu a tím pádem i udržitelného růstu. A druhá myšlenka, my, zákonodárci, můžeme sehrát klíčovou roli v tvorbě zákonů nebo v rušení zákonů, které jsou diskriminační a především máme klíčovou zodpovědnost v tom, aby zákony byly ve skutečnosti dodržovány a tím pádem zlepšovaly kvalitu života a stíraly rozdíly mezi ženami a muži v mnoha sférách našeho každodenního života. Budeme tedy muset končit, jen vám chci připomenout, že teď jsme zváni do poslanecké jídelny, kde bude předána Evropská cena pro ženy inovátorky. Já vám děkuji za účast, především děkuji našim řečníkům, našim zpravodajům a uvidíme se za chvíli v poslanecké jídelně.